Right, good morning everybody. I will, I will make a start. Eh, dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte mi zahájit dnešní zahájení, eh, pardon, dnešní zasedání. Eh, docela ráda bych počkala, až dorazí také socialisté a další kolegové, ale myslím si, že to by nás trošku zdrželo. Dnes se podíváme na bod 7, který se zabývá návrhy prozatímních opatření na zmrazení a zpřístupnění majetku dlužníků v přeshraničních případech. Jedná se o stanovisko, které připravujeme a příslušným navrhovatelem je pan Stolojan. Dnes budeme projednávat pozměňovací návrhy a dovolte mi nyní předat slovo panu Stolojanovi. Velice děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Chci říci, že se jedná o čtyři pozměňovací návrhy, které byly předloženy a já bych doporučoval své politické skupině, aby podpořila všechny tyto čtyři pozměňovací návrhy. Nicméně včera večer jsem ještě obdržel reakci zpravodaje, pardon, zpravodajky, paní McCartney, a jak jsem pochopil, tak ona nechce podpořit pozměňovací návrh číslo čtyři. Předpokládám, že nechce podpořit tento pozměňovací návrh číslo 4 z důvodu obsahu. Hovoří se totiž o tom, že eh, by se že jedná se zde o výdaje, o základní životní náklady a to, že by se tedy nemělo zveřejňovat. Bohužel paní McCartney není dnes přítomná. A já tedy si, se domnívám, že paní předsedkyně stále podporuje tento pozměňovací návrh, protože jej předložila. Myslím si, že to je tedy takový asi jediný pozměňovací návrh, který možná tady zbuzuje ještě některé negativní reakce. Samozřejmě je dost obtíž, obtížné v každé zemi eh, definovat, co to jsou tyto základní životní náklady například. Ale celkově mohu říci, že bychom tento pozměňovací návrh neměli zamítat, že bychom ho měli ponechat. Velice děkuji, říká předsedkyně. Já sama jsem předložila tento pozměňovací návrh, takže možná bych se k tomu ráda vyjádřila, i když možná John Paul se ještě hlásí o slovo. Chtěl podpořit pana Stolojana. Není tady mnoho účastníků, ale chtěl bych samozřejmě ocenit práci pana zpravodaje a naše skupina skutečně podporuje tady tyto pozměňovací návrhy, tak jak to řekl pan zpravodaj. Takže podporuji pana zpravodaje. Děkuji. Uh, Velice děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pokud nikoli, tak se ho ujmu já. E, sice jsem nebyla ani stínovou zpravodajkou, ale sama jsem tento pozměňovací návrh e, předložila. E, pokud jste, se ne, pokud jste nebyli, jste v parlamentu v minulém volebním období, tak chci říci, že jsme pracovali právě na otázce možnosti obstavení bankovních účtů. A právě pozměňovací návrh číslo 4 se týká Eh, toho, že je třeba zveřejňovat pouze takové informace, které umožní pokrýt peněžní pokladávky a tak dále. Byl to vlastně pozměňovací návrh socialistů, který jsem přijala od paní Pervánč Beres. Já se domnívám, že v některých eh, zemích je to v podstatě eh, stanoveno zákonem, například ve Francii. To je tedy něco z kontextu nebo z historie tohoto pozměňovacího návrhu. A také chápu to, co říká pan Stolojan, že by bylo dost obtížné definovat v jednotlivých zemích, co se pod těmito základními životními náklady skrývá. Já se však domnívám, že prostě není nutné zveřejňovat úplně všechno, eh, co máte v bankách. Jedná se pouze o to, na co by se vztahovaly určité nároky a také to musí odpovídat e, tomu, co vlastně e, zákon jednotlivých zemí stanoví, protože každý zákon stanoví, že některé určité e, vaše příjmy jsou vlastně chráněny před konfiskací. To znamená, že je důležité, aby tam vlastně byly ty prostředky, které postačují k pohledávce. Myslím si, že abychom byli soudržní, tak bych chtěla ponechat tento pozměňovací návrh, ale samozřejmě vy se můžete rozhodnout, eh, můžete tedy o tom hlasovat či nehlasovat, nebo můžete o tom také přemýšlet, eh, zda tedy o tom, jakým způsobem o tom hlasovat. Chtěla jsem pouze říct, že to tedy vychází z naší práce v minulém volebním období. Co se týče dalších pozměňovacích návrhů, tak se domnívám, že jsou zřejmé sami o sobě. Chtěla bych pouze zdůraznit, že je jasné, že pokud zde máme jednotný trh, tak zde musí být možnost vymáhat přeshraniční dluhy. A dále další bod, který se týká obstavení bankovních účtů. O tom jsme právě jednali i v minulém volebním období. Jedná se o to, že banky eh, by za své služby měly účtovat pouze poplatky, které jsou vlastně nezbytné a které odráží skutečné náklady. A myslíme si, že je důležité, abychom zachovali něco, co je vlastně, co funguje a co neohrožuje ani fyzické osoby, ani malé a střední podniky. Nyní se ptám ještě, zda se někdo další chce vyjádřit k této zprávě pana Stolojana? Eh, děkuji, paní předsedkyně. Mohla byste jenom zdůraznit, o jakém bodu se bavíme? Ano, bavíme. O, mluvíme o sedmičce. Vy jste byl eh, stínovým zpravodajem, ale myslím, že jste také předložil, nebo že, že také se možná vyjádříte k některým pozměňovacím návrhům, které, jste, které jsem předložila, ale samozřejmě, že můžete se mnou pouze souhlasit. Ano, já skutečně s vámi souhlasím. No, tak to je hezké. Chci se zeptat, zda ještě někdo další, kdo právě dorazil, se chce přihlásit o slovo. Pokud nikoli, tak dávám slovo opět panu Stolojanovi. Velice děkuji. Ano, čili tím jsme dokončili bod 7. Eh, co se týče Eh, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu později a nyní se již přesouváme k bodu 8. Jedná se o změnu nařízení o ratingových, ratingových agenturách. Spravodajem je pan Jean-Paul Gozes a dnes budeme hovořit o návrhu zprávy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vidím, že jsou tady velké davy, které sem proudí k tomuto této zprávě. Já budu relativně stručný. Když jsme si poprvé vyměňovali názory na této zprávu, tak se mně zdálo být dobré, aby evropský orgán byl schopen vykonávat své pravomoci hned od té doby, co bude ustaven, čili od 1. ledna 2011. Ale máme tady některé pozňovací návrhy, které jsou relativně malé, které pouze opřesňují celou tuto záležitost a týká se o upřesnění tohoto nařízení, které se týká dohledu. Existuje eh, celá řada orgánů finančního dohledu a když eh, tato orgá, tyto orgány mohou mít i negativní dopad na fungování finančního trhu, tak eh, myslím si, že se všichni snažili eh, nalézt takzvaného obětního eh, beránka, ale máme další takové orgány, jako například ty orgány, které neprováděly dostatečnou analýzu, což také vedlo ke krizi. Jistě eh, ty agentury eh, měly určité nedostatky a tak, jak řekl Jean-Pierre Jouye, z orgánu finančního dohledu, eh, tak je nutné, aby investoři skutečně provedli takzvanou detoxikaci tady těchto ratingových agentur protože jejich rating jim dává skutečně excesivní možnost vykonávat eh, dohled. Tady tyto ratingové agentury si myslím, že by od roku 2009 měli začít pracovat na jiném základu a neměli by provádět eh, pouze takové dohledy, jak tomu bylo dosud. Abychom s klidem, ale rychle se mohli zabývat eh, těmito změnami, tak eh, paní předsedkyně, vy jste to akceptovala během schůze eh, koordinátorů, že bude existovat zpráva, která umožní diskutovat mezi všemi, jako například taková témata, jako odměny, eh, dohled a takovéto věci. Čili existuje už zpráva z vlastní iniciativy, která se těmito tématy bude zabývat. A já si myslím, že komise bude muset potom k tomu to dokumentu z vlastní iniciativy eh, přistoupit tak, aby doplnila ono nařízení, které by mělo vstoupit v platnost v roce 2011. Jury a pan Lin jako zpravodaj tohoto výboru podali návrhy a já si myslím, že bychom se měli soustředit na text, který se zabývá dohledem a neměli bychom skutečně se zabývat ostatními problémy, protože zpráva z vlastní iniciativy bude ještě parlamentem přeskoumána. Já si myslím, že 26. října 2010 potom další přeskum bude následovat 8. listopadu, potom 9. 11. a budeme hlasovat v prosinci na plenárním zasedání. Myslím si, že eh, nebude hodně potíží v trialogu, takže tento text by mohl být účinný od 1. ledna 2011. Mně se zdá, že je to cíl, který bychom měli mít před očima. A myslím, Myslím si, že evropský dohled ratingových agentur to je něco, čím se musí zabývat ESMA a my musíme se postarat o to, aby ESMA do budoucna měla možnost skutečně vykonávat plně své pravomoci. Děkuji. Yes. Pan Pitela, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych velice poděkoval panu Gozésovi. Domnívám se, že eh, připravil opravdu optimální text a budeme moci zde otevřeně spolupracovat, tak jak tomu bylo i v minulosti. Eh, to bude opravdu důležitý průběžský kámen pro Evropský eh, parlament eh, ohledně právních ustanovení o finančních derivátech a finančním dohledu. Potom bude moci parlament také realizovat finanční reformy a tak se ukáže, zda tu je opravdu politická vůle přivřknout nově vytvářenému orgánu odpovídající roli nebo zda to budou prázdné organizace, jak si to přejí eh, mnohé vlády. Eh, doufám, že se nám eh, podaří to s úspěchem odsouhlasit, ale bude to ještě eh, dlouhá cesta. Teď vlastně eh, jsme eh, vyhráli ten první střed, ale bude zapotřebí zvítězit i v dalších diskuzích o obsahu a o vlastní činnosti těchto orgánů. A co se týče ratingových agentur, tak se pracovalo za uh, kulisami, aby se podařilo eh, dosáhnout něčeho již v roce 2009. A eh, eh, nyní se to týká také přístupu k třetím zemím, jak to vypadá s eh, systémem prosazování. Kdybychom se eh, zaměřili pouze na to, tak by to vyslalo negativní signál. To parlament odmítl. A nyní článek 8. Zveřejňování, zpřístupňování informací eh, vzhledem ke strukturovaným produktům. To je jistě dobrý krok abychom eh, vyrovnávali nedostatečnou konkurenci v této oblasti. A eh, to mě přivádí hned k článku 36. Eh, chtěl bych hovořit o některých pozměňovacích návrzích a navrhnout určité změny že eh, nyní se eh, sankcemi má zabývat eh, komise a ne orgán pro cené papíry, je v určitém rozporu. My přece chceme podpořit, posílit tento orgán, poskytnout mu větší pravomoci aby se víc, mohl více prosadit vůči e, agenturám. Proto musí mít větší e, pravomoci a e, nemusí jenom spolupracovat s komisí. Proto se domnívám, že by bylo dobré, kdybychom se neskrývali za radu, za radu a komisi. To by bylo absurdní Eh, abychom měli užitečný text. Budeme potřebovat eh, takový text, který jednoznačně definuje manevrovací eh, prostor pro agenturu ESMA a také dostatečný prostor pro sankcionování. I když komise nebude nakonec stanovovat sankce Eh, ostatní se postarají o to, aby ESMA získala tyto eh, pravomoci a takový je tedy i můj názor. Dobře, nejprve bych chtěl poblahopřát Jean-Paul Gozezovi za to, že si vůbec eh, nalezl čas, aby se zabýval touto tematikou, protože všichni víme, že se stále ještě zabývá směrnici o alternativních investičních fondech. V podstatě e, e, nám nyní jde o e, technické modifikace a jak řekl, až od prvého první příštího roku má být ESMA funkce schopná a má také mít dohled nad ratingovými agenturami. Mám jenom několik připomínek. Za prvé, souhlasím s ním v tom, že musí být Eh, nutné a také možné, aby ESMA mohla delegovat některé úkoly na národní orgány, pokud se to bude týkat o agentury, které působí v regionálně nebo místním měřítku. Za druhé také souhlasím s tím, že říká, že eh, v budoucnosti ta registrace by měla být nejenom v angličtině, ale i eh, v některém jazyce členských států a dále se domníváme, že by bylo dobré, aby národní eh, úřady eh, eh, měly určit přepracovanou povinnost podávat informace esně a také, i když s ním souhlasím, chtěl bych předložit několik pozměňovacích návrhů. První pozměňovací návrh se týká jeho návrhu, aby agentury, které nebyly emitentem oficiálně pověřeny prováděním ratingem, měli přístup k informacím, to je sice v pořádku, ale nejsem si jist, zda bychom měli říkat, že v tomto případě 10% případů zpřístupněných dat Eh, vyžadují rating. Jistě důvody jsou v pořádku. Chceme posílit hospodářskou soutěž. Eh, chceme, aby eh, se mohly uplatnit i jiné agentury, ale nechceme tu pracovat s konkrétním procentem, 10% nebo podobně. Chtěli bychom vytvořit určitou pobídku. Tady by bylo dobré změnit směrnici o vlastním kapitálu a zajistit, aby využití Eh, aby bylo eh, povinné ve specifických případech, které musíme ještě definovat, eh, využít rating zdarma. Dále mi není jasné, co se stane s ratingovými agenturami, které již byly schváleny, registrovány národními Eh, orgány. Musí se tedy registrovat ještě jednou, nebo jinými slovy řečeno, bude eh, provádět ESMA jejich registraci sama eh, z vlastního podnětu, anebo budou muset o registraci požádat, anebo bude v tomto případě existovat zjednodušený postup. A třetí otázka. V současnosti stále ještě nevíme, jaké zdroje, tedy v podstatě, jaký personál bude ESMA potřebovat, aby mohl mohla eh, provádět řádný dohled nad ratingovými eh, agenturami. Víme, že je momentálně slabě personálně obsazena a eh, je třeba zajistit, ale doufám velice kvalifikovaný personál, proto navrhuji, abychom po jednom roce podrobili ESMu důkladnému posouzení z hlediska eh, eh, zdrojů, eh, personálních zdrojů a potom rozhodneme, jaké by mělo být personální složení. Je tu ještě velký počet dalších tématů v souvislosti s ratingovými agenturami, jak víme, a proto se připravuje tato zpráva z vlastního podnětu. Také otázka finanční závislosti na ratingu je vůbec nutný. Mnohdy rating musíme hovořit o obchodním modelu agentur. A je správné, že ten, kdo zadává eh, vypracování ratingu, to uhradí. A musíme zvážit možnosti zintenzivnění konkurenceschopnosti, otázka eh, evropského řešení. Bude to eh, jako nadace, bude to jedna ratingová agentura více. A Eh, já eh, doufám, že ty ostatní podezřelí Jean-Paul, naši eh, italští přátelé a Sven se doufejme na tom budou podílet jako stínoví zpravodajové. Děkuji. Velice děkuji. Nyní Sven. Ano, další podezřelý. Já mám to potěšení po té, co jsem včera měl opravdu velice zajímavý telefonát s naším ministrem financí na toto téma. Měl jsem eh, počet, eh, pocit, že charakter takové dílny není jenom v tomto parlamentu. Několik konkrétních bodů také velice děkuji Žán Polovi za tento návrh. Kromě toho, co zde zaznělo, bychom se měli eh, pořádně podívat ještě na článek 30 2020 a to za jakých podmínek mohou eh, dozorčí rady a kompetence být delegovány na národní orgány a já se domnívám, že naším cílem by eh, mělo být to do jisté míry umožnit, tedy aby malé ratingové agentury Eh, než aby malé agentury byly kontrolovány z Paříže, ale na druhé eh, straně zase eh, centrální rozhodovací práva není možné delegovat natrvalo. Toto delegování je možné zrušit. Neměli bychom nic měnit na základním principu fungování ESMA. A tady máme poněkud nejasně formulovaný text článku. Na tom nad tím bychom se měli zamyslet. A potom otázka sankcí, článek 36a, na to bychom se také měli podívat a rovněž i na 36b. Domnívám se, že bychom se také měli seznámit eh, s právním ustanovením eh, který se týká zásady třetí země. Jsou to problémy, které nás společně trápí, tedy které ratingy z třetích zemí, na jak dlouho je můžeme povolit, co je ekvivalentní na toto právní ustanovení. Bychom se měli také podívat a mám také trochu pochybnosti, co se týče článku 8 ohledně transparentnosti. Nejprve ten bod, o němž hovořil Wolf Klins, těch 10%, to se mi zdá nelogické, protože to právní ustanovení konkurenceschopnost omezuje, protože říkáme, že jenom velké nové agentury obdrží přístup k informacím. A to není smysl tohoto ustanovení. My právě chceme, aby na trh vstupovaly e, nové a malé subjekty a potom ještě jedno ustanovení, které je poněkud podivné. Je to otázka, e, zda e, zveřejňovat citlivé údaje na uzavřené webové stránce. Je to to nejrozumnější řešení. Eh, to, to nejsou eh, minimální informace, ale opravdu postačující informace a na druhé straně zase, která data nechceme eh, kompletně zveřejnit. O těchto otázkách bych chtěl s kolegy hovořit. Těším se na spolupráci. Myslím si, že bychom tuto záležitost měli velice rychle uzavřít a zabývat se dlouhodobými řešeními tohoto procesu, takže naším cílem musí být na nadále první leden a doufám, že nebudeme potřebovat 24 eh, trialogů, ale eh, v každém případě naše politická skupina je ke všemu svolná. Right, I haven't got any other speak. Děkuji, už eh, někoho dalšího na seznamu nemám. Chtěla bych se k tomu ještě, vyhlá, pardon, ještě vyjádřit já a také pak dáme slovo komisi. Komisi dám slovo za okamžik. Ještě mi dovolte pár slov. Eh, chci hovořit o tom, co už zmínili někteří další a možná i komise se k tomu ještě vyjádří. Jedná se o rozdělení eh, možností udělovat sankce. Hovořil o tom pan Pitela. Eh, vzhledem k tomu, jaké mám znalosti nebo zkušenosti o této oblasti, tak si myslím, že by to mělo vlastně být pouze na někom, kdo má pravomoci, ale myslím si, že je určitě důležité, aby ten orgán byl velice silně nezávislý, aby se také e, zajistila nezávislost celého toho donucovacího procesu, což si myslím, že ve většině členských států je standardní situací, ale mohou tam být určité problémy. E, Jisté článek 24 a myslím si, že e, ratingové agentury zde nemají dostatečné možnosti odvolání. Možná, že ne všichni je milujeme, ale myslím si, že bychom jim neměli upírat právo, které snad patří k základní spravedlnosti, tedy právo odvolání. Myslím si, že je důležité, aby e, zde byla možná delší období pro možnost podat odvolání. Zde se hovoří asi o pěti dnech a já si myslím, že se jedná o velice složité otázky. Jedná se o registraci, o podání mm, těch různých přihlášek a to jsou, jsou to vlastně veliké složky, které mají stovky, tisíce stran a je tedy zřejmé, že jsou to složité věci a je dost obtížné Eh, v tomto krátkém termínu eh, toto všechno vyřešit. A dále, co se týče eh, těch toho vlastně zveřejňování informací. Myslím si, že se jedná o určitou otázku. Vypadá to trošku jako kartel. Jde o to, že některé ratingové agentury by prostě měly přístup k informacím a jiné nikoli. A mm, já si myslím, nebo vůbec tedy si, myslím si, že by jste měly být ty informace veřejné, měly by k ním být otevřený přístup. Samozřejmě, že by to mělo být do určité míry omezeno, ale obecně se domnívám, že pokud chceme, aby ten celý postup byl otevřenější, tak už nemůže být horší způsob než ta zaheslovaná webová stránka. A to jsou tedy oblasti, a možná ještě jsou zde ještě další oblasti, v nichž bychom ještě měli vyvinout určitou aktivitu. A ještě o tom budeme hovořit, až budeme předkládat další pozměňovací návrhy. Pokud už se nikdo další nehlásí o slovo, tak předávám um, slovo komisi a poté ještě dostane slovo zpravodaj komise. Děkuji, pane předsed, pa, pa, paní předsedkyně. Velice ráda jsem si vyslechla všechny komentáře a jsem ráda, že máme stejný názor. Domníváme se, že tedy ty od 1.1.2011 2011 by měly být ty dohledové pravomoci přesunuty z ratingových agentur do ESMY. Jsme velice rádi, že pozměňovacích návrhů není příliš a doufáme, že to tak i zůstane. Samozřejmě, že také sdílíme názor, že jsou zde ještě určité uh, Eh, problémy. Týkají se například pří, na, přílišné závislosti na návrhu ratingových agentur. Také jsou zde eh, otázky, které se týkají státního dluhu a tak dále. Jsou to tedy věci, které ještě musíme velice rychle dořešit, ale myslím, že máme stejný názor jako pan Pilic, který také bude zpravodajem další zprávy z vlastního podnětu. Komise by chtěla také vydat konzultační dokument během tohoto měsíce a rovněž eh, budeme schopni předložit i různé eh, návrhy, které se toho dotýkají eh, ještě do léta příštího roku. Je velice důležité, aby nedocházelo k žádnému překrývání v žádné oblasti. A tomu se bude věnovat jak tato zpráva z vlastního podmětu, tak i ty další návrhy, i tento vlastní text. Eh, protože jinak by došlo k tomu, že by celý ten proces se vlastně posunul a nedošlo by k tomu přesunu pravomocí od 1. 1. 2011. Také chci upozornit na to, že už došlo k velkému pokroku a myslím si, že všechny instituce, všechny orgány by měly spolupracovat a myslím si, že i se nám to zatím daří, že máme blízké názory. Dále, co se týče tohoto nařízení, Myslím si, že jsme se snažili, abych, aby to bylo co nejrychleji. Celkově nám to trvalo vlastně pět měsíců. Během pěti měsíců se tři orgány dohodly na tomto nařízení a proto je důležité, abychom toto nařízení znovu neotevírali. A to uh, upozorňuji zejména na tu otázku třetích zemí. Je naprosto zásadní, abychom neumožnili uh, aby, aby zde prostě nebyla možnost, aby v Evropské unii fungovaly eh, ratingové agentury eh, nízké kvality. Co se týče článku 8, jsme velice rádi, že zde probíhá konstruktivní diskuse. My jsme připraveni k další debatě, abychom zlepšili tento článek. Co se týče těch sankcí, souhlasím s předsedkyní, že jsou zde ještě některé otevřené otázky, a jde o to, eh, jaké, jaká rozhodnutí budou moci činit tyto agentury. Eh, v této fázi komise ještě přeskoumá různé možnosti eh, různých takových kvazi automatických sankcí. Chtěli bychom zatím ještě o tomto jednat, ale myslíme si, že je zde určitý prostor o tom přemýšlet, o toto ještě upravit. Je důležité, aby ty pravomoci, které budou eh, uděleny, byly eh, vlastně jasně definovány. A dále, eh, myslím si, že pouze malé drobné úkoly by mohly být pře, pře, vlastně překládány, delegovány na národní e, orgány a rozhodně by to nemělo být c, žádné centrální rozhodování. Co se týče toho jazykového režimu, tak zatím jsme eh, v tom otevření, ale chtěla bych ještě upozornit, že je důležité, abychom postupovali soudržně tak, eh, jak vlastně se postupuje v jiných agenturách EU. A ještě co se týče přechodu eh, od těch národních agentur do ESMY, tak jde o to, abyste nebylo nutné žádat o další povolení. Myslíme si, že jakmile byla ratingová agentura zaregistrována, tak by vlastně už zde nemělo docházet k žádné nutnosti dalšího registrování, ale ještě možná bychom to mohli vyjasnit. Děkuji a nyní Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také všem kolegům, kteří eh, přispěli. Eh, pane Pitelo, já si myslím, že ten boj, který jsme vyhráli, musí být boj, ve kterém budeme pokračovat. Eh, a nejde, aby nařízení z roku 2009 eh, nebylo uvedeno v činnost. Máme rok 2009 a my jsme zatím nenašli rozhodné odpovědi pro některé otevřené body, což znamená, že jsme nemohli vyřešit. A tím pádem se domnívám, že zpráva z vlastní iniciativy najde inteligentní řešení, což bude někdy relativně komplikované. Nesmíme být snílky a musíme znát přesně realitu. To, co řekl Wolf Klinz, já si myslím, že nejsme si tak daleko vzdáleni, co se týče tohoto nařízení. Vy jste vyjmenoval některé body a ty jasně ukazují na to, že musí existovat propojení mezi zprávou z iniciativy komise a mezi těmito pozměňovacími návrhy. A ohledně bodů, o kterých jste hovořil, v souvislosti s agenturami, které byly notifikovány národními agenturami, tak chci říci, že se tady jedná o takový určitý dočasný proces, který si přál mít parlament. Ale komise nám dala jasnou odpověď. Nemá cenu sahat eh, k formalitám, takže ty agentury, které byly zaregistrovány národními orgány, eh, plyně přejdou eh, pod ESMA. Co se týče 2009, o čem jsme nejvíce hovořili? Hovořili jsme o těch velkých agenturách, eh, kterých není zas až tolik. A Určitá, určitý počet malých agentur existuje v některých zemích, eh, ale já si myslím, že jejich význam nepřesahuje národní rámec. Ale tady tyto agentury nesmí být určitým alibismem pro to, aby jsme snížili roli ESMA. Tak, jak to řekla zástupkyně komise je jasné, aby se tím nesnížila kvalita ratingu v Evropě. Já si myslím, že je zapotřebí, když něco tak delegovat pouze takové malé úlohy na tyto lokální ratingové agentury, protože ESMA bude mít zásadní dohled a my bychom to měli v každém případě dodržovat. Já si myslím, že se nemůžeme domnívat, že za pár let budeme mít skutečnou konkurenci v této oblasti, protože to k tomu je zapotřebí eh, velké kapitálové eh, vybavenosti. Já si nemyslím, že konkurence eh, se bude rychle vyvíjet. A to z toho důvodu, že jak podniky, tak stát, které vyžadují rating, se vždycky prioritně budou obracet na mezinárodní agentury a ne na nově vznikající. Co se týče mezinárodního in, účetnictví, tak eh, existují čtyři eh, takové velké agentury nebo velké eh, úřady, na které se obvykle státy obracejí. Jenom tolik tomu. Co se týče těchto pozorování, tak si myslím, že asi se budeme snažit najít nějaké řešení pro to, aby text komise, včetně těchto pozměňovacích návrhů, mohl být schválen do 1. ledna 2001. Leda, že by došlo k nějakým nesrovnalostem, ale doufám, že ne. Děkuji vám. Thank you very much. Um... Velice děkuji. Co se týče harmonogramu celého tohoto procesu, tak lhuty 13. října je pro pozměňovací návrhy projednáme je 26. října. A zde mám ještě poznámku, že zřejmě ještě v té době nebudou ve všech jazykových mutacích, ale při tom dalším, při tom druhém projednání 8. listopadu už by měly být ve všech jazykových mutacích. 9. listopadu budeme hlasovat ve výboru a v prosinci by se toto téma mělo dostat na plenární zasedání, to znamená 13 Eh, října je teď tedy lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. Žan Gozes ještě? Protože hovoříme o e, překladech, tak já bych chtěl poděkovat všem, kteří mě přispěli k vypracování této zprávy v tak krátké době. A díky e, tomu jsme měli k dispozici veškeré překlady těchto návrhů v době, kdy došlo k jejich diskuzi. Je dobré, když máme šanci mít doopravdy takové dobré spolupracovníky. Uh, thank you very much. Um... Velice děkuji. A nyní už uh, se dostáváme k dalším bodům, ale zatím máme ještě docela hodně času, protože máme hlasovat až od 10.30 a měli bychom počkat i na ostatní, takže možná bychom si mohli dát takovou tři čtvrtě hodinovou přestávku a poprosím vás, abyste se opět vrátili v půl jedenácté. Right, welcome, welcome back everybody, if you could take... Vítejte zpátky, můžete se prosím usadit, abychom mohli pokračovat. Přistoupíme k hlasování. Pokud máte s sebou hlasovací karty, tak je prosím zasuňte. Pokud je tu někdo, kdo nemá hlasovací kartu, tak mi to sdělte. Všichni mají hlasovací kartičky. Měli bychom provést test. Dobře, provedeme zkušební hlasování. Pan Fejo, prosím. Mohu hovořit? Já jsem chtěla provést zkušební hlasování nejprve. Zahajuji zkušební hlasování. Všichni jste odhlasovali. Funguje to? Nefunguje to? Stanovil jste čas? Takže jste všichni spokojeni, můžete hlasovat? Máme o dva hlasy navíc. Dobře, máme 35 karet, 34 poslanci hlasovali. Tak, uvidíme. Dobře, přistoupíme k hlasování o e, zprávě pana zpravodaje Fejo a pan zpravodaj požádal o slovo. Děkuji. Já se mi chtěl nejprve poděkovat všem stínovým zpravodajům za vykonanou práci. Mnozí poslanci se na mě obraceli i přímo a vyjadřovali se k otázkám obsaženým v této zprávě. Také bych chtěl poděkovat sekretariátu našeho výboru za veškeré úsilí. A chtěl bych především upozornit na to, že jsme v naší politické skupině vedli opravdu velice tvrdá vyjednávání o e, z části opravdu citlivých otázkách a dnes dopoledne jsem ještě jednal s různými zástupci politických skupin. Chtěl bych poděkovat zejména poslancům EPP e za e, různou podporu při vyjednávání a mohl jsem tedy dobře doložit, jak eh, ta práce postupovala. A závěrem bych se chtěl zmínit o něčem, což je vlastně zcela jasné. Jestliže parlament Kdyby parlament měl možnost dříve hlasovat eh, o této zprávě, bylo by situace lepší, ale dobře, nyní nazrála doba na hlasování a Chtěl bych říct si, že rada a pracovní skupina pana Van Rompeje vlastně svou práci ještě neukončili. nemáme k dispozici ještě jejich závěry, což parlamentu umožňuje do této tematiky hovořit. A chtěl bych říci, že e, tato zpráva jde nad rámec právního e, balíčku komise. Dále bych chtěl poděkovat e, všem, kteří nám umožli, abychom vytvořili jednotné stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji. Přistoupíme tedy k hlasování. V prvé řadě tu máme ústní pozměňovací návrh k odstavci 1. EPP, ECR, ALDE a Zelení podporují tento ústní pozměňovací návrh. Je to ústní pozměňovací návrh zpravodaje, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A potom původní text, odstavec 2, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 3, kde pro? proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 79, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 80, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 81, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 83 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Ty zdržel se, přijato. E, to byl pozměňovací návrh 83. 82 odpadl protože jsme přijali 81, takže jsme eh, schválili 83 s ústním pozměňovacím návrhem a nyní máme eh, kompromis A s ústním pozměňovacím návrhem socialistů. Je tu odkaz na eh, článek 1418 a to je, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní přejdeme ke kompromisu B. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Nyní přejdeme ke kompromisu C. A tady máme oddělené hlasování. Část jedna, to je celý text bez slůvka pose and excessive surplus. A část dva je s začlením těchto slov, který je pro čas jedna proti, zdržel se přijato, kdo je pro začlenění těchto slůvek, kdo je pro, proti, zdržel se, zdá se, že to bylo přijato. A pozměňovací návrh 94, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 95, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Imko 6 to je pokryto, takže přejdeme ke kompromisu D. Je to oddělené hlasování. Část 1 je text bez slůvek particular. Já myslím, že tu má být particulary in the euro area dvojka je bez těchto slov, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Část dva, kdo je pro, proti. Myslím, že to musíme ověřit. Zahajujeme hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Končíme tedy, ano, 20 k 19, takže přijato. Nyní přejdeme k pozměňovacímu návrhu 104. Jsou s tím pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 106 s ústním pozměňovacím návrhem, abychom nahradili určité části, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní eh, kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Přejdeme ke kompromisu F, opět oddělené hlasování, část jedna bez slůvek and consulting of social partners a část dvě s těmito slovy. Jednička pro, proti, zdržel se přijato dvojka, kde pro, proti, zdržel se přijato. Nyní kompromis G a opět eh, dvě části. První část neobsahuje slova eh, three tier approach eh, a tak dále. A druhá část, kdo je tedy pro první část, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní pozměňovací návrh Nyní tedy původní text eh, přílohy 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To ještě ověříme, takže ověřujeme návrh eh, výboru IMKO číslo 9. Zamítnuto. Dále 117 byla stažena, takže nyní je návrh IMKO 10. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 118, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. 11, IMKO, to, to vlastně se vztahuje i na, to, na tu jedenáctku. Tím pádem už, ne, už nehlasujeme ani o tom původním textu, takže nyní návrh kompromis 1. První část bez slov, bez těch slov, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní kompromis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 První část bez slov particularly those in the euro area a druhá část s těmito slovy. Kdo je pro, pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ještě bych to raději ověřila. čili je to také přijato. Dále návrh kompromisu L. Ano, je to tak. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 133. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní Empl 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Empl 2, kdo je, to, vlastně na to se to vztahuje, pardon. Empl 3 také, Empl 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Empl 5, to je e, pokryto 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Empl 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ample 8, to je pokryto. Ample 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ample 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 12, to je pokryto. Ample 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ample 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přejato. Empl 15, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, drželi se, za, pardon, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím se dostáváme k N, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní O, kompromis O, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P, pro, proti, zdrželi se, přijato. 148. Kdo je pro? Proti? Zdrželi, pardon, zdrželi se? Myslím si, že to je také přijato. Kompromis Q. To bylo vlastně na posled, na poslední chvíli ještě bylo požádáno o dílčí hlasování. Je zde první část od slov establish až po slovo pace a druhá část je ta druhá část. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také přijato. Čili nyní se dostáváme ke kompromisu R. První část. Od slov establish až po slova union level. Druhá část od slova in addition až je to vlastně druhá část od středníku. Takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Komproma, kompromis S, první část. Bez slova within the euro area, kdo je pro, kdo je, kdo je pro, první část, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A druhá část se slovy within the euro area také přijato. Nyní kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní kompromis U. Kdo je pro? Ne, ještě chcete ověřit 171? Dobře, ověřujeme 171. Ne, ne, ne, to bylo vyškrtnuto. Takže už hlasovali všichni 171. Ano, takže to rozpadá, takže nyní kompromis U. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 176. Kde je ústní pozměňovací návrh? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Ample. Je to tak? Ano, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. 179 pro, proti, zdrželi se. To bych raději ještě ověřila. Ověřujeme číslo 179. Všichni hlasovali? Takže přijato. 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 182. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Mm, IMKO 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183, kdo pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se. To ještě ověříme. Ověřujeme 184. Zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní kompromis V má dvě části. První část od increase až do euro area. Dru- takže první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, special attention, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis X. E, je zde ústní pozměňovací návrh, abychom odstranili poslední větu, která říká, že by měl někdo zastupovat e, Evropskou, e, aby tedy komisař také mohl zastupovat EU v různých orgánech. Takže chceme to, chceme to podpořit. To znamená, jedná se tedy o e, tento x, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. Je to tedy ústní pozměňovací návrh. 195, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196, pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis Y, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní ústní pozměňovací návrh, ne, je to dílčí hlasování, první část bez slov on the Resolution of Sovereign Debts a druhá část eh, je s těmito slovy. Takže kdo je pro, kdo je pr- eh, proti, kdo se zdržel, přijato. A druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že budeme muset ještě to ověřit eh, hlasovací kautor. Paní předsedkyně, domnívám se, že došlo k určitému zmatení v souvislosti s hlasováním o druhé části. Hlasování o druhé části bychom měli ještě jednou zopakovat. A při hlasování řekněte prosím jasně, zda hlasování plus nebo mínus se týká vypuštění textu a nebo se týká zachování textu. Domnívám se, že u druhého hlasování to nebylo jasné, že kolegové úplně nevěděli, pro co hlasují. Dobře. Takže teď už tedy jsme to hlasování uzavřeli, ale u těch dalších dílčích tak budeme postupovat. Takže nejprve hlasujeme o textu bez těch slov a potom hlasujeme o tom, zda tento text chceme. A pokud eh, hlasujete plus, tak to znamená, že chcete ta slova v textu a pokud minus, tak tam ta slova nechcete. Myslím si, že to byl zejména návrh socialistů. Takže teď budeme hlasovat elektronicky o druhé části, protože tu první už jsme odhlasovali. Vypadá to, že je zde určitý problém. Chcete se k tomu někdo vyjádřit, pane Vouc? Euh, pane předsedkyně, nyní hlasujeme o té větě an, Antorling a tak dále. Ano? Je to správné? EPP tady má mínus. Paní předsedkyně, tak eh, jak jsme to teď provedli. To znamená, že jsme hlasovali o první a třetí části. A nyní budeme hlasovat o druhé části. My jsme měli eh, plus pro první a třetí část a pro druhou část máme mínus two parts. I had everything... Ano, já zde mám pouze dvě části. Všechno kromě té části o prohlášení. A o tom bychom chtěli hlasovat samostatně, protože to je velice důležitá část textu. Takže nyní, když je to jasné, tak znovu hlasujeme a ověřujeme, zda chcete tam ta slova. To znamená plus, to znamená, že ta slova chcete v textu a minus, že ta slova v textu nechcete. Uh, Myslím si, že je jednoduché, že tedy ta slova tam nakonec nebudou. Takže nyní pozměňovací návrh 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní budget 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Budget 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 210, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis ZA, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď ZB, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Je to tedy ZB nebo 2B? ZB. Teď 220 pro, proti, zdrželi se, přijato. 221, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamít, eh, pardon, přijato. ZC, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 225, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. ZD, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. ZE s ústním pozměňovacím návrhem od zelených, abychom ještě začlenili další slova. E, while making more extensive procedures against unfair tax competition, enlarge automatic exchange of information. To znamená, s tímto ústním pozměňovacím návrhem souhlasíte, takže, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní kompromis ZF má dvě části. První část text bez slov, including the possibility of creation of a European Common Treasury. A druhá část je s těmito slovy. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. S těmito slovy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní 235. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, je to dost obtížné, protože to tady koordinovat. Takže teď budget číslo čtyři, budget číslo čtyři, to, ne, to ne, takže budget pět také ne. Takže IMKO 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A IMKO 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis ZG. Eh, Bylo to opět eh, žádost o dílčí hlasování. První část je text bez následujících slov. And assess the feasibility of an automatic trigger mechanism a tak dále. A druhá část je s těmito slovy. Takže první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to zamítnuto, ale raději to ještě ověříme. Ano, tím, že někteří se zdržují hlasování, tak je to um, zmatenější, říká paní předsedkyně. Ano, je to zamítnuto. Nyní 241. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 242. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 243. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 244. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 245. Pro? pro proti? Zdrželi se? Zamítnuto. MP 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, ale není to ještě zcela jednoznačné, prosím, ověřme to. Ano, skutečně je to zamítnuto. O jeden hlas. Ample 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23 je pokryto. Takže nyní původní text. Ano. Takže původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Nyní kompromis ZI. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Původní text. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 249. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 250 není přípustné. Takže hlasujeme o původním textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pardon, úvodní text, původní text přijato, 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 pro, proti, zdrželi se, přijato. 254 pro, proti, zdrželi se, přijato. Stanovisko AFCO má dvě části. První část bez slov and developing ideas for reform of the treaties a druhá část s těmito slovy. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. E, nyní původní text, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Původní text, kde pro, kde proti, zdrželi se. Zamítnuto. Eh, pardon, přijato. přijato. Tři eh, <clears throat> výbor employment, je to pokryto, tedy pozměňovací návrh dva, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme to ověřit, tedy eh, pozměňovací návrh dva, prosím. Je to přijato. Zbytek odpadá a nyní přecházíme eh, k pět a třináct původního textu, kdo je pro, proti, přijato, employment eh, od pět eh, pro, proti, přijato, pět pro, proti, držel se přijato. Dále 15 až 33, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 8 je kompatibilní, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Employment A je to pokryto a pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato.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 proti, zdržel se, přijato 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato Kompromis Z je, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Employment C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis ZK, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Employment D, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále návrh kompromisu ZL, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 37, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. IMKO 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis ZM, ve dvou částech. První část is Unsustainable až po Need to be Pursued. Kdo je tedy pro část jedna, proti, zdržel se, přijato. A část dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis za ten, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. IMKO 3, to je pokryto. Musíme o tom hlasovat, v tom původním textu. Je to bod odůvodnění A, Eh, odůvodnění I, pro, proti, zdržel se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis ZO, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Avko 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Avko 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 64, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A domnívám se, že 65, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis ZP. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis ZQ. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dále stanovisko výboru IMKO. Je to doplnění slov ke konci, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 74, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 75, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 76, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 77, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 78, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Budget A, to je pokryto. Budget B, kdo je pro, proti, Podíváme se ještě jednou pro, proti, zdržel se, takže přijato. Budget C, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Budget D, kde pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní konečný ústní pozměňovací návrh z pravodaje, abychom začlenili nový bod pro, proti, zdržel se přijato. A nyní elektronické hlasování o celém textu v pozměněném znění. Hlasujte, prosím. dva pro, 6 proti, 3 se zdrželi hlasování. Blahopřeji panu Fejo. Nyní se dostáváme k bodu 10. Jedná se... Ano, máme zde nový hlasovací seznam. Jedná se o návrhy pro zatímních opatření. Aha, má se jednat o hlasování v bloku? Ne, ne, ne, to nemůžeme. I když možná bychom mohli, možná bychom mohli hlasovat v bloku pro všechno, kromě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 Odstavec 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 7, kdo je pro, proti, kdo zdrželi se, přijato. Nyní hlasujeme o textu v pozměněném znění, ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Takže 41 pro, takže je to tedy jednomyslně odhlasováno a panu Stolojanovi gratuluji. A tím jsme dokončili celý program pro dnešní dopoledne. Ne, ještě ne, ještě ne. Ano, takže teď se ještě podíváme na bod 6, eh, inovativní financování na globální a evropské úrovni. Jedná se o první výměnu názoru, Spravodajkou je paní Anny Podemata. Chtěla bych požádat všechny, kteří odchází, aby odcházeli eh, potichu a dávám slovo paní zpravodajce Anny Podematě. Thank you, Sharon. Shall I start? Děkuji. Mám začít. Pokud eh, potřebujete spolu hovořit, můžete si to vyřídit mimo sál, aby se Ani mohla chopit slova. Ani, dovolte, abych eh, nejprve upozornila na to, že diskuse o inovativním financování je tu nějaký problém? <clears throat> tedy, že dnešní diskuze o nových inovativních finančních nástrojích je diskuze, která se neodehrává pouze na eh, evropské, ale na, eh, i na národní úrovni. V důsledku finanční krize eh, se ukázaly omezené možnosti tradičních nástrojů a nutnost nových. Z těchto důvodů je tato otázka nyní zvláště aktuální. Tedy musíme hledat nové prostředky financování pro financování nových velkých společných záměrů, jako je například boj se změnami klimatu, v Evropě e, jde zejména o financování realizace e, výzev, které vyplývají z programu do roku 2020 a uskutečňování cílů tisíciletí, o kterém se také diskutovalo na samitu OSN. Aktuálnost tohoto tématu ukazuje, že musíme také zareagovat na požadavky občanů, zejména občanů v Evropské unii eh, aby bylo lepší rozdělení eh, zátěže a část eh, zátěže vyplývající z dnešní finanční krize by se měla dotknout eh, odpovědných subjektů, které ji způsobily. A potom je tu ještě několik možností, které eh, se týkají eh, zejména našeho výboru, které musíme tedy zejména v našem výboru zohlednit. První aspekt se týká toho, že diskuze o inovativních nástrojech v jejich financování se dotýká budoucího rozhodování v rámci nového ambicio, ambiciozního rámce, aby bylo možné sladit zájmy a chránit zájmy investorů a spotřebitelů a zajistit, že finanční a měnový systém bude dobře fungovat, aby bylo možné eh, zajistit eh, investování a další pohled na tyto nové finanční nástroje se podle mého opírá i o diskusy na úrovni Evropské unie ve směru posílení finanční zprávy. To tedy není ten eh, rámec, v němž se odehrává ta dnešní diskuze. A potom mi dovolte se dotknout ještě o historickém eh, vývoji eh, Opírali jsme se ve své zprávě o předlohu Evropské komise, která se zabývá novými inovativními nástroji financování a můžeme zde rozlišovat tři kategorie. Za prvé finanční nástroje jako e, daně z finančních transakcí a také daně z finanční činnosti, Financial Activity Tax, e, zkrátka FAT, a potom také bankovní odvody, Bank Levies. Druhý aspekt, druhé hledisko je financování opatření souvisejícími eh, se změnou klimatu, jako uhlíková daň a třetí oblast inovativních eh, nástrojů financování se týká eh, cílů našeho rozvoje. Dovolte, abych řekla, že na základě usnesení, které Evropský parlament schválil asi před rokem, eh, žád, požádala Evropská komise o předložení posouzení dopadů eh, vzhledem eh, k daní z finančních transakcí, ale tato studie nebyla předložena Upozorňujeme na to, že v červnu byla v radě předložena studie, která se týkala možného zdanění e, v oblasti působení burz a bylo řečeno, že komise eventuálně ještě tento týden předloží příslušné návrhy. Co se týče rady, víme, že e, tuto oblast belgické předsednictví počítá k nejvyšším prioritám a snaží se zareagovat na tyto výzvy. Zdanění finančních transakcí se projednávalo eh, v na programu eh, dvou rad ECOFINu za sebou. A nyní jde o otázku, které různé kategorie inovativních nástrojů o financování podpoříme. Možná nezávisle na výběru a našich prioritách půjde také o otázku nakládání s příjmy, které vyplynou z eh, využití nových inovativních nástrojů financování. Zaměřím se na ten první pilíř, tedy na zdanění eh, v rámci bankovního sektoru. Máme stanovisko, které vypracoval eh, výbor ITRE a předloží tuto zprávu eh, v souvislosti eh, s zdaní z CO2. Dále výbor pro rozvoj ve spolupráci s naším výborem předloží zprávu z hlediska financování cílů rozvoje. A co se týče zdanění finančních transakcí, to je eh, eh, bod, ústřední bod našich eh, diskuzí dnešní doby zde i v radě. A ráda bych tuto diskuzi zahájila a seznámila se s vašimi názory, co se týče zdanění v finančním sektoru. Vlastně jsme doposud eh, měli pozitivní přístup k tomuto sektoru a není to ani tak logické vzhledem k roli, kterou hrál tento sektor ve finanční krizi a vzhledem k financování, které museli vynaložit v důsledku krize jednotlivé státy. Takže zdanění ve finančním sektoru je opravdu e, příležitostí, jak e, vyhovět e, volání evropských občanů po spravedlivém postupu. A mohlo by to vést k tomu, že se e, nebudou e, vykonávat e, rizikové transakce. High frequency trend, tedy toto prodá, nekryté prodávání a podobné transakce budou zastaveny. Mohli bychom trh lépe regulovat. A je to také v souvislosti s nedávným rozhodnutím o vytvoření nového rámce dozoru, který jsme vytvořili. Domnívám se, že nikdo nemá námitky, pokud řeknu, že je to opravdu žádoucí a i schůdné, abychom dnes dosáhli dohody v rámci G20 ohledně zavedení daně z finančních transakcí. A nyní my v parlamentu a i rada se musíme eh, zabývat tím, co je třeba uskutečnit eh, na úrovni EU, pokud k takovéto dohodě nedojde. Prostě proto, že se domnívám, že když se přihlásíme k celosvětovému řešení, že to bude jenom dobré, ale nebude to postačovat, když se ne připravíme na jednotný postup na evropské úrovni. Tedy taková evropská daně z finančních eh, transakcí by musela eh, překonat celou řadu technických překážek a mnohé otázky, které v této souvislosti vyvstanou, eh, budou mít například, budou to například dopady na evropskou konkurenceschopnost, a příslušné ústavy a instituce na základě odborné expertízy doložili, že když bude dobrá organizace na trhu a daň nebude příliš vysoká, zajistí to e, transparentní, dobře organizovaný trh, který bude dostatečně atraktivní pro investory, takže bude možné e, tuto nevýhodu překonat. A potom zde je určitá nevyváženost eh, takovéhoto zdanění. Finanční služby se zaměřují na několik málo členských států a domnívám se, že v této souvislosti bychom mohli zareagovat takto. Mohli bychom prostě říci, že velká část příjmů vyplývajících z takovéhoto zdanění by měly být ve prospěch států, v níž se tyto služby soustředují. Tím bychom mohli překonat argument geografické nevyváženosti. Dále zazní zaznívají ještě další argumenty, které se týkají eh, i dalších hledisek eh, finančních nástrojů, ale to je teprve začátek. Můžeme na to zareagovat na úrovni Evropského parlamentu a také zareagovat na návrhy Evropské komise, na které čekáme. Ale chtěla bych upozornit na to, že bychom se neměli rozmělňovat řešením technických otázek. Jistě, ty se vyřešit musí, ale domnívám se, že nesmíme ztrácet ze zřetele eh, tu zásadní otázku a nesmíme eh, používat technické otázky nebo technické aspekty jako záminku, abychom eh, předstírali nedostatek politické vůle. A další možný nástroj zdaňování eh, ve finančním sektoru tedy daň z finanční eh, činnosti, Financial Activity Tax, FAT, a potom eh, bankovní odvody, bank levy. Tady je eh, určitý rozdíl mezi bank levy a, a mezi daní z finančních transakcí opírají se o zisky a proto e, nemohou hrát regulující a stabilizující roli pro e, trhy, kde může e, zapůsobit FTT. Musíme si položit otázku, jaké jsou naše priority. Zaměřujeme se výlučně na příjmy takovémto případě je rozhodnutí jasné, ale nebo sledujeme spíše cíl zavedení inovativních nástrojů financování tak, že chceme eh, posílit souběžně i eh, jistotu trhu a omezit eh, čistě spekulativní transakce, které E, nepřispívají právě k rozvoji. A nyní ještě několik slov o daní z CO2. Důležitá oblast výrobní sféry vyvíjí aktivitu nezávisle na ekologických dopadech eh, svých aktivit. A to je právě eh, v rozporu eh, s cíly zabránit změnám klimatu EU. A politicky je to vlastně nespravedlivé, když jiné zdroje CO2 mají nést tu hlavní zátěž. Tedy jinak řečeno, nyní máme možnost realizovat zásadu toho, kdo to způsobil eh, a eh, zdanění. Daň eh, CO2 by byla velice vhodným nástrojem. To se nepodařilo ještě vyřešit zavedením systému obchodování povolenek s emisemi skleníkových plynů. Měli bychom zde také zohlednit energetické daně. A nyní máme zde stanovisko výboru DV, které, který sdílí eh, příslušnost s námi a vzhledem k návrhu zprávy v dalším jednání se jistě ještě k těmto tématům vrátíme. Děkuji. Mám eh, tři řečníky eh, na seznamu. Nejprve stínový zpravodajové Oli Schmidt a potom další. Hey, Ole. Ole. Děkuji. Velice děkuji. Chtěl bych eh, poděkovat za vypracování tohoto pracovního dokumentu. Myslím si, že zde v podstatě začínáme nebo jak si oprašujeme novou debatu na toto téma. Jedná se o velice složité téma. Musím tedy sám přiznat, že inovativní financování je pro mě trošku podezřelé, nebo vůbec to slovo mi zní tak trochu podezřelé. A musím říci, že mně se příliš tento termín nelíbí. Nicméně my zde jednáme o tolika rozličných věcech, že tedy máme zde i toto téma. Chci se nejprve zeptat, zda, eh, je, zda zde máme dobrý základ. Zda zde také můžeme mít dobrou, eh, dobrý základ pro daně. Pokud ano, tak eh, mohli bychom říci, že tedy ta daň, která se týká uhlíku, tak sice souhlasím s tím, že vlastně to, eh, to te, ten systém obchodování s emisemi vlastně nevy, nevyřešil problém s eh, CO2. A i když chceme také vytvářet nová zelená místa, tak eh, to ještě neřeší tento problém. I když já samozřejmě souhlasím s tím principem, že znečišťovatel platí, týká se to i letů, letecké dopravy a tak dále. Pokud chceme daň, která bude výhodná, která bude řešit nebo podporovat řešení problémů v, rozvoj, v rozvojovém světě, pokud eh, chceme takovou daň, tak potřebujeme rovněž dobrý daňový základ. Ale já bych chtěla ještě zdůraznit, že země a zástupci zemí nebo obyvatelé těchto zemí by se měli zejména obracet na své vlády a musí říci svým eh, vládám, že musí plnit své závazky, které mají vůči OSN, vůči G20. Dnes eh, je to 0,4% a já mám takový pocit, že je pouze několik zemí, které plní ten cíl 0,7%. A pokud, myslím si, že pokud země budou plnit své globální dohody v rámci ODA, tak by bylo dost zvláštní, abychom zde uvalovali novou daň, protože daně platí spotřebitelé a občané. Myslím si, že nic zkrátka není zadarmo. A z mého názoru, podle mého názoru toto jsou hlavní principy. Nyní, co se týče daně, o které všichni hovoří, tak pokud tomu hovořím dobře, pokud jsem to dobře pochopil, tak paní Podimato, vy jste hovořila o tom, že bychom se jaksi neměli nechat rozptilovat některými technickými e, záležitostmi, které pouze maskují politickou neochotu. E, já nevím, jestli je to tomu tak. Myslím si, že naší odpovědností je také i naslouchat lidem, kteří si myslí, že ta daň bude činit určité problémy. O tom jsme hovořili i minulý týden. E, pan Triše řekl, že si myslí, že ty problémy budou možná ještě větší, než budou výhody nebo výnosy. Takže myslím si, že tím bychom se také měli zabývat. Musíme e, zodpovědně naslouchat nikoli pouze příznivcům, ale také oponentům, kritikům. Nyní, co se týče názorů paní Beres. Minulý týden jsme e, hlasovali v tom výboru paní Berezové, nebo v tom výboru KRIS, podle toho, jak ho nazýváte. A e, poměrně se nám líbila ta daň z finančních transakcí Teď se na mě možná díváte, paní předsedkyně, trochu podezřívavě, ale i já jako liberál jsem hlasoval pro. Nicméně, nakonec se hovoří o tom, že tedy komise by měla rychle připravit eh, studii proveditelnosti, která se týká eh, finanční globální daně z finančních transakcí a poté bychom tedy eh, mohli vytvořit, vypracovat Eh, ten právní dokument, ale jedná se o tom, že by se mělo jednat o eh, celosvětovou úroveň, má to být globální daň. A i z toho důvodu já jsem hlasoval pro, ale chtě, zajímalo by mě, zda ostatní kolegové zde se domnívají, že bychom měli jaksi proklestit cestu zda se domnívají, že my bychom měli vlastně zavést tuto daň a neohlížet se na, na to, co se domnívá nebo co si myslí ostatní země. A pokud eh, k tomu řeknete ano, tak tím moje podezření ještě vzroste. Ale musím přiznat, že tento text, který jsme schválili ve výboru pro krizi, je dost složitý je, je to těžké, abych se s ním jaksi vyrovnal, abych eh, s ním souhlasil. Nicméně nakonec jsme učinili různé kompromisy a byli jsme ochotni k těmto kompromisům. Nyní, co se týče těch bankovních odvodů a tak dále, domnívám se, že ten dokument je dobrým eh, takovým eh, odrazovým můstkem pro další diskusy, ale domnívám se, že s těmi všemi různými daněmi a odvody a ať tomu už říkáte jakkoliv, tak mám pocit, že zde musíme mít jednotný přístup k tomu, kdo, kolik vlastně nakonec z těch daní ponese spotřebitel, kolik z toho zaplatí spotřebitel. Myslím si, že by bylo iluzí, abychom si mysleli, že zde bude zvláštní fond pro e, řešení těch bankovních problémů, zvláštní, daň, eh, zvláštní fond pro garanci vkladu, další fond pro investice a to všechno e, jsou, se zde navrhuje, ale neví se, kdo to vlastně zaplatí. Budou to občané nebo spotřebitelé, nebo to budou e, bankovní klienti. Myslím si, že bychom zde měli postupovat obezřetně. Nicméně, paní Podemato, chtěl bych vám poděkovat za velice e, zajímavý pracovní dokument a za tuto diskusi. A chtěl bych říci, že v naší skupině máme určité problémy, Někteří z nás jsou silně pro, nebudu říkat, kdo konkrétně, to si musíte sami zjistit, a někteří jsou zase velice silně proti. A možná je to i v těch ostatních politických skupinách, ale chci říct si upřímně, že doufáme, že nakonec vytvoříme silnou podporu této zprávě. Nicméně s liberály tedy člověk nikdy neví. Děkuji. Pan Strejček. Dobrý den. Tak to bylo vtipné zakončení projevu ctěného kolegy Ole Šmita, který naznačil různorodost názorů uvnitř ALDE, ale pak nakonec řekl, že zajistí silnou podporu tomuto návrhu. <clears throat> Já myslím, že sedíme nad materiálem velmi vysoké důležitosti, což myslím valná většina řečníků si tady i uvědomuje. A e, ten význam já e, snad nevidím přímo v tom, v tom textu, jako pokud zvítězí duch toho textu. Myslím ten spirit of e, the wording. Myslím, že v tom je, v tom je význam projednávané materie. Neboť podle toho, jak dopadne tato debata nejen v tomto výboru, tak se budou vyvíjet jednotlivé části evropských institucí a e, takhle bychom k tomu měli přistupovat. Já mám první otázku, kterou jsem si při čtení tohoto pracovního dokumentu sám pro sebe položil. Tak já mám první otázku, proč vůbec má být takzvané inovativní financování. A pokud pan e, kolega Schmidt zmínil, že, e, že mu to zní podezřele, myslím, že takhle nějak to řekl, tak já říkám rovnou, že to podezřelé z mého pohledu velmi je. Protože inovativní financování, tak jak eh, ho tady máme popsané, není nic jiného než zavedení nových daní a nebo zvýšení daní. Buďme, prosím, velmi korektní eh, v, jaksi v ekonomické terminologii a neobcházejme politicky korektně eh, něco, co, co ekonomická teorie přesně popisuje. Proč tedy potřebujeme nové daně? Já myslím, že je zjevné, že jednotlivé členské státy se v rámci vlastních fiskálních katastrof dostali do situace, že jakmile dojde na jednání na úrovni Evropské rady o plnění evropského rozpočtu, tak eh, že to bude eh, velmi těžká bitva a dokonce si myslím, že se, dokonce bych si do, dokázal představit, že se vytvoří velmi silný blok států, které už prostě nebudou chtít na základě vlastních fiskálních problémů eh, některé věci financovat, některé problémy financovat. Tedy to je první důvod, proč potřebujeme eh, nebo proč se tady objevuje eh, takzvané inovativní financování. Za druhé, nezlobte se na mě, nebo možná se na mě zlobte, ale Eh, to inovativní financování nové daně a zvýšení těch daní potřebujeme prostě proto, že eh, ambice evropských institucí dosáhly už tak daleko, že, že už nejsou financovatelné z tradičních zdrojů a přitom jakoby neznáme mezi sebou žádné limity, které by ty, ty ambice byly schopny skrotit, proto potřebujeme další finanční prostředky. No a za třetí, a myslím, paní zpravodajka to tady v jedné své větě řekla, to si myslím, že bylo velmi fér, No, mm, je to jakýsi politický pokus potrestat někoho za eh, vyvolání finanční krize, tedy eh, jak si zavést nejrůznější poplatky finančním institucím a bankám, prostě proto, že si myslíme, že, eh, že banky za finanční krizi mohou. Já ten názor nezdílím, ale respektuji, že je jaksi možná i dokonce dominantním názorem eh, v tomhletom výboru či v tomhletom parlamentu. To mi tedy vychází tři základní body, proč by mělo dojít k takzvanému inovativnímu, eh, inovativnímu financování. Eh, řekl bych, že možná je to nad rámec tohoto materiálu, ale že se tam neobjevuje ani věta o tom, že by třeba některé části evropských institucí měly začít šetřit že by mělo dojít eh, k omezení rozpočtu. Prostě minulý týden jsme to nakonec v Bruselu viděli, jak jednotlivé členské státy musí přistupovat ke konsolidaci svých veřejných eh, rozpočtů, co se prostě děje eh, v rámci domácích, domácích politik a já myslím, že si nemůžeme dovolit jako politikové Eh, říkat, že nás se tady tyhle ty věci netýkají. Myslím, že Evropská unie, instituce Evropské unie musí začít šetřit. Je celá řada programů, které, eh, které jsou buď to k významnému finančnímu eh, seškrtání nebo dokonce ke zrušení. Je celá řada agentur, které by nemusely vůbec být. Myslím, že věčně diskutovaný problém, ale já ho nepovažuji za dominantní, aby mi bylo rozuměno, věčně diskutovaný problém, zda má Evropský parlament mít eh, dvě místa, tři místa, eh, je eh, samozřejmě něčím, co je kromě toho, že je to signální, tak je to také cesta k šetření. Myslím, že se nemůžeme v té debatě vyhnout tomu, že evropské instituce musí procházet dietou a tím se bude snižovat možná tlak na zavádění nových daní. Eh, já tady nechci dnes eh, dopodrobna probírat eh, uvalení daně na finanční transakce, protože tak, jak je, tak, jak je popisována prozatím expertními skupinami a podle informací, které já mám k dispozici, tak to bude působit možná víc problémů, než si sami v této chvíli jsme schopni, schopni připustit. Stejně tak finanční, eh, daň z finančních eh, aktivit, což je naprosto klasickým, eh, klasickým nástrojem, jak, jak trestat banky. Já nejsem na straně ani bank, ani hedge fundů, ale finanční krizi přece nespůsobilo chování bank na trhu, ale způsobilo to totální pokřivení bankovního trhu, takže zase buďme spravedliví v tom, že bychom neměli banky, banky trestat v tomto slova smyslu. Eh, myslím, že otázka o eurobondech, počkejme si na debatu na, eh, na ECOFINu a počkejme si na debatu eh, na evropských radách, kde se tedy bezpečně na otázce eurobondů špičkoví státníci nedohodnou nebo se, teď jsem chtěl říct, pohádají, ale to, to je možná příliš, příliš silné Eh, silné slovo. Jedna věc jsou dluhopisy a druhá věc je, kdo je v čase bude, bude splácet a eh, jak ten čas má být dlouhý. Eh, já na závěr svého, svého vystoupení chci paní zpravodajce slíbit, že Eh, debatu v naší skupině ECR eh, na to proděláme. Já tady si nedovolím tvrdit, eh, jaký je dominantní názor, jaký je většinový názor, nicméně budeme se snažit spolupracovat na textu, který by byl rozumný a který by, myslím, vycházel i z, z pocitu běžných občanů. Děkuji za pozornost. Thank you. Philippe. I'm not sure whether one Děkuji. Já nevím, zda tedy skutečně ten text odráží veškeré návrhy všech občanů, protože i v Evropě jsou různé návrhy, eh, různé názory a já jsem za to rád. Omlouvám se, že, za, že použiji tento termín, ale chci říci, že když hovoříme o ekonomické zprávě, tak je vždycky docela plno. Máme vždycky velkou Eh, docházku, ale zde tedy bohužel lituji, že zde nejsou zástupci skupiny EPP. Ano, jsou zde určitě, eh, ale vy sama vidím, že vy zde, zde ale vy nejste spravodajkou. Takže myslím si, že se ukazuje nedostatek zájmu. Uh, Musíme něco dělat s výdaji, ale také musíme něco dělat i s tou příjmovou stránkou. A když ta největší politická skupina není přítomná na takovémto zasedání, na takovémto tématu, tak si myslím, že to je trošku zvláštní a ukazuje to nedostatek eh, pozornosti vůči velice závažným tématům. No a teď tedy již eh, k věci. Co se týče podniků, já si myslím, že zde nikdo není rád, eh, nikdo rád nezavádí daně jenom, eh, jenom tak, bez, bez důvodu. A myslím si, že vždycky, když eh, chceme daně, tak je tam nějaký důvod. Chceme investovat. Víme, že zde jsou velice silné investiční potřeby, které se nedají posouvat na další dekády. Jedná se zejména o investice, které mají učinit z evropské ekonomiky jednu z nejlepších ekonomik 21. století. A pokud si myslíme, že budeme vůdci, že budeme v těch předních místech tím, že budeme snižovat náklady, tak to všichni ví, že to je velice naivní představa. Takže musíme být průkopníky ve vytváření hodnoty. To znamená, musíme investovat do vzdělávání, do výzkumu, také do inovací a mimochodem také investovat do infrastruktury. Pomysleme například na ty super přenosové sítě Evropské unie. Víme, že to jsou velice důležité věci a jedná se o dlouhodobé investice investice. A víme, že soukromý sektor prostě to sám nebude dělat. Musíme myslet na to, že například ty doby, kdy se ty investice vrátí, ty jsou velice dlouhé a pro soukromý sektor to není udržitelné. Oni sami do toho nemohou investovat. Takže musíme, jsou, jsou, musíme se um, Eh, musíme souhlasit s tím, že samotné soukromé investování nestačí. Je to samozřejmě velice zásadní, je to důležité, ale není to samospasitelné, nestačí to. Takže musíme eh, také mít peníze, které můžeme investovat. Pak, pak zda je zde možnost ještě optimalizovat naše investice samozřejmě a musíme k tomu přikročit velice eh, silně, nicméně to stále ještě nestačí, takže potřebujeme nové inovativní způsoby eh, financování a zdrojů. A také co se týče vytváření pracovních míst. Pokud to s tím myslíme vážně, tak musíme i nadále snižovat daňovou zátěž eh, pracovníků. Víme, že by bylo dost eh, naivní, kdybychom chtěli zvýšit podíl práce na eh, vytváření hodnoty, když přitom zároveň bychom dáněmi zatěžili nejvíce pracující. Naopak, měli bychom eh, tyto hodnoty, ten lidský faktor, ten by, toho bychom si měli nejvíce cenit. To znamená, že musíme zde naopak ty, eh, to zatížení pracujících ještě snížit. Musíme tedy najít další alternativní cesty pokud tedy je hledáme, tak si prostě musíme říct, že ty peníze musí přicházet z jiných zdrojů a rozhodně nechceme někoho trestat. Chceme prostě hledat nové zdroje financování. A dále bych chtěl zdůraznit udržitelnost veřejných financování. A nesmíme také zapomínat na to, že naše vynakládání peněz musí být e, efektivní a účelné. Samozřejmě, že stoprocentní účelnost a efektivnost asi neexistuje, možná, že tedy se mě za to budete kritizovat, ale já vím, já mám prostě určité zkušenosti a já vím, že určité plítvání, to je všude, je to i v soukromém sektoru a myslím si, že skutečně stoprocentní účinnost a efektivnost ve vynakládání peněz eh, téměř neexistuje. Dále, co se týče FTT, té daně z finančních transakcí, zcela podporujeme to, co je zmíněno v textu. Domníváme se, že Evropa by měla hrát průkopnickou hlavní roli Samozřejmě, že to nejde tak, že by tu, tuto daň zavedla pouze jedna země EU. Je důležité mít určité kritické množství. Také musíme upozornit na sílu trhu, protože trh, který má půl miliardy členů, tak myslím si, že tento trh by mohl zavést tuto daň FTT. Samozřejmě musíme ji zavést velice chytře, velice mm, šikovně a myslím si, že Eh, je důležité, aby ta daň byla jednoduchá, aby tam nebyly žádné možnosti různých právních kliček a různých eh, výjimek. A myslím si, že to je takový návrh, který se bude líbit i skupině LCR e a liberálů. Myslím si, že zavedení daně FTT je velice eh, nákladově efektivní. Je to naprosto nejlep, nejlepší nákladově efektivní metoda. Eh, můžeme to porovnat například eh, s daní z fyzických osob. Já si myslím, že tato daň FTT bude levná a jednoduchá a taková řešení mám rád. Dále zdanění energetiky. Eh, bohužel zde Ole už není, já jsem totiž nepochopil jeho argument, který se týkal právě zdanění energetiky nebo té uhlíkové daně ale je důležité, že zde hovoříme o investicích, které jsou velice často pouze jednorázové. Potřebujeme však uh, nová, nové zdroje. To vše jde ruku v ruce. Potřebujeme tuto daň, abychom investovali právě zase do tohoto stejného oboru a uh, abychom vlastně postupně mohli tyto daně odbourat. To znamená, myslím si, že to není v protikladu, ale naopak je to propojeno. Otázkou, zda se jedná o inovativní přístup tak, myslím si, že by zde neměla být, nebo myslím si, že harmonizovaný základ, základ daně z příjmu právnických osob je inovativní. A myslím si, že to vlastně patří do toho inovativního financování, tento společný základ daní. A myslím si, že skutečně ta daňová konkurence je něco hloupého. A myslím si, že e, v součástí inovativního financování je také boj proti daňovým podvodům, protože zatím ještě zde máme určité, e, určité, e, určitý prostor pro zlepšení. Takže obecně nejedná se pouze o uvedení veřejných financí do rovnováhy. Jedná se o to, a použiju jeden termín, jedná se o evropskou konkurenceschopnost a zelení Eh, to neříkej tak často. Podívejte se například, kolik investuje Čína, a ne kolik bude investovat zítra, ale kolik investuje dnes. Investuje do uzavírání těch znečišťujících továren, investuje také třeba do elektronických aut, do alternativních zdrojů. Je důležité, abychom se podívali, co všechno dělá Čína. To přece chceme, aby nás Čína předehnala. Chceme, aby se z Evropy stalo určité muzeum, určitý skanzen a nebo chceme, aby Evropa vedla. Já bych byl pro tu druhou možnost. A pokud tak, tak chceme učinit, tak musíme být inovativní. A ještě se chci podívat na jednu koncepci, o které se velice často mluví, jak na tomto výboru, tak i v Evropském parlamentu. A jedná se o stejné podmínky pro všechny, level playing field. Já si myslím, že to prostě neexistuje. Rovné stejné podmínky pro všechny prostě neexistují. Leda, že bychom zde měli tedy globální zprávu, možná se toho jednou dožijou naše děti nebo naše, naše vnoučata, ale myslím si, že ty rovné stejné podmínky pro všechny prostě neexistují. To by bylo něco jako situace v Číně. A to já se nejsem jistý, jestli bychom o to stáli. Takže pokud by nám stačilo to, že Evropa bude lídrem v sociálně tržní ekonomice, tak nebudeme čekat, co bude dělat, co budou dělat ostatní země světa. Musíme prostě přesunout eh, daňovou zátěž z pracujících na jiné, na jiné sektory a nesmíme čekat, co budou dělat ostatní. A ještě se chci zeptat eh, na tu otázku, která zde padla. Nebudou to nakonec platit všechno občané? Je to velice dobrá otázka, protože jsou zde dvě otázky. Za prvé, spravedlnost. Není otázka, zda občané budou platit daně, protože občané už platí. Už platí vlastně všechny náklady této kvazi ekonomiky. A my jako poslanci mimochodem zase tolik neplatíme. To znamená, všichni platí, všichni občané platí a platí docela hodně. Otázkou je, jak tyto platby učinit spravedlivějšími a účinnějšími. To znamená, je důležité, abyste byla spravedlnost v oblasti daní. Týká se to daňové progrese a také důležitosti, aby ty daně plynuly na správné účely. Pokud chceme e, zdanit bankovní sektor, který zatím to vypadá, že tedy ten bankovní sektor má obrovské zisky, a myslím si, že tedy tady se nejedná o nějaký trest, ale prostě o spravedlnost. A za druhé, jedná se také o účinnost a účelnost. Myslím si, že občané budou velice rádi platit daně, pokud uvidí, že za ty daně něco dostanou, pokud za ně budou mít dobré vzdělání, dobré školy, dobrou infrastrukturu, konkurenceschopnou ekonomiku, tak potom velice rádi ty daně budou odvádět. Ale důležité je, zda to můžeme zaručit. A toto vše jde ruku v ruce. Pokud hovoříme o ekonomické zprávě, tak se nemůžeme, eh, nemůžeme se zaměřit pouze na to, abychom vynakládali prostředky účelně. Musíme zároveň také zajistit, abychom i při, abychom vlastně vybírali ty zdroje účinně. A nakonec tedy také ještě poslední bod. Co se týče eh, vlastně podávání zpráv o každé zemi, to je také velká inovace. Myslím si, že je velice důležité, aby každý vlastně plnil svou roli a každý plnil své úkoly. Ano, ano, my, my bychom také rádi, kdyby ty informace o každé země byly v každé zprávě. Ani? Já se domnívám, že tu již mnohé zaznělo. V prvé řadě bych ráda poblahopřála zpravodaji k tomuto praco- k zpravodajce k pracovnímu dokumentu. A myslím, že už máme tedy Eh, řešení této otázky v souvislosti s rozpočtem 2011, nové daně a domnívám se, že vedeme diskuzi o eh, možnostech a fungování, prostě jak by to mohlo fungovat. Musím říci, že souhlasím s Ole Schmidtem a domnívám se, že je správný obecný princip eh, znečišťovatel platí. A co se týče finančního sektoru, tak eh, tam tedy došlo eh, k této krizi a donutili daňové poplatníky, aby za to zaplatili. A já se domnívám, že eh, to jsou ty instituce, které to způsobily a vlastně ještě vydělávají. Nesouhlasím se skutečností, že se to týká nějakého potrestání. Je to Eh, zajištění, aby eh, finanční eh, sektor viděl tedy ty dopady. A my se ve výboru zabýváme ekonomickou reformou a měli bychom si uvědomit, že ta pomoc daňových poplatníků je mnohem více než příjmy, které finanční sektor zaplatil ze svých příjmů. Takže se domnívám, že chceme získat více financí eh, ze sektoru finančních služeb. A samozřejmě souhlasím s kolegy, že musíme mít na paměti skutečnost, že v Evropě eh, máme mezinárodně konkurenceschopný sektor. Říkáme, abychom neučinili ty eh, odvážné eh, kroky, aby tento sektor nebyl více odpovědný. Já se domnívám, že to je tedy široká paleta pro diskuzi v této zprávě. Netýká se to pouze daní a výbor pro rozvoj se tím také zabývá. Když bychom tedy měli sektor odpovědných finančních služeb, tak bychom se nemuseli eh, zabývat tím, jak eh, získat prostředky pro eh, fond pro rozboj. Ale finanční sektor způsobil tedy obrovskou katastrofu, takže musí nést tuto odpovědnost a vnímat tedy tuto odpovědnost. Eh, netýká se to pouze evropského hospodářství, ale i rozvojového světa. A pan Lambert se zmiňoval o tom, co chtějí občané. Jistě eh, občané jsou o kruček vepředu, před námi v této diskuze. A je to vlastně stojí dvojnásob, když budeme požadovat nejenom, aby podpořili záchranu sektoru finančních služeb, z prostředků daňových poplatníků, ale požadujeme po nich také značné úspory, eh, značné škrty. A já Souhlasím s tím, že banky s tím nemají nic společného. Daňoví poplatníci opravdu musí eh, platit dvojnásob. A eh, jsou tu kampaně, které po nás požadují, abychom eh, se tedy podívali na tyto mechanismy inovativního eh, financování. Eh, někteří se zmiňovali o těch právních kličkách. Měli bychom být velice patrní v těch členských státech, které říkají, že dělají opatření eh, v podobě finančních daní nebo bankovních odvodů. Náš výbor by měl postupovat upřímně eh, není možné eh, mít tedy bankovní odvod ve Spojeném království ve výši 2,4, kdy současně parlament požaduje daň eh, z, z eh, právnických osob, což nám dohromady dá několik miliard. Musíme tedy zajistit, abychom nahrazovali jednu daň eh, určitými úlevami v druhé oblasti, protože lidé nejsou hloupí, vezmou si to tedy někde jinde. A nemůžeme říct si, podívejte se, činíme finanční sektor zodpovědným tedy jak už jsem řekla, mně se e, e, líbí ten postup, jak k tomu navrhovatelka postupuje, ale je úkolem našeho výboru, aby velice striktně předložil nejrůznější alternativy a abychom zajistili, jak eh, budeme reagovat na to, co si přeje veřejnost. A to je zcela jasně větší odpovědnost bankovního a finančního sektoru. Děkuji, Arlene Pervanche. Hmm, merci. Beaucoup des choses que je voulais. Děkuji. Mnoho věcí, o kterém jsem chtěla hovořit, již bylo vyřčeno. Ale zpráva paní Odimaty, a já jí děkuji za tuto zprávu, je ohromná zpráva, protože inovativní financování pokrývá víceméně všechny fiskální otázky rozvoj v rámci Evropské unie, v rámci daně z přidané hodnoty, to by mělo být všechno inovativní. První dokument, který máme na stole, jasně ukazuje, že inovativní financování se nezabývá pouze fiskálními otázky, ale také schopností financování v rámci EU. Proč potřebujeme takovouto debatu dnes? Z toho důvodu, protože veřejné a soukromé dluhy skutečně stěžují jak soukromé, tak státní financování. Tak to jednoduché to je. Máme před sebou velké výzvy. To je financování dlouhodobého charakteru, které by nám umožnilo vytvořit nová pracovní místa pro obyvatele. Ale to všechno můžeme udělat jenom pakli, že máme dostatek finančních zdrojů. Z toho důvodu si musíme klást otázku, k čemu je vůbec fiskalita. Ta splňuje dvojí účel. Na jednu stranu uvolňuje finance pro nezbytné investice, které potřebují veřejné orgány, ale nejen oni, ale zároveň je to také nástroj eh, pro přerozdělování což znamená, že to je skutečně nesmírně důležité v souvislosti se zprávou paní Podimaty. V rámci Evropské unie to vypadá, jako že by to bylo téma, které je tabuizované. V rámci těchto návrhů si myslím, že se musíme na tyto návrhy dívat právě pod pohledem těchto dvou cílů, což znamená, že nesmíme zdaňovat práci, ale jde o to také zdaňovat kapitál a to v souvislosti s přerozdělováním. A vzhledem k těchto věcím si myslím, že nejinovativnější a financování je eh, FTT. Já si myslím, že eh, tady máme velké výzvy, my hovoříme, že zatím se jedná o cíle v rámci Evropské unie, ale potom, co jsme hovořili o FTT, tak si musíme uvědomit, že v několika hlavních městech jsou eh, představitelé státu pro, ale čím méně postupujeme v té úrovni, tak eh, to znamená, že tam jsou eh, vidět eh, větší odpory vůči této věci. A navíc jedná o technické záležitosti. Je nám řečeno, že nemůžeme odmítat zvyšování vlastní kapitálové vybavenosti je třeba, aby peníze, které jsou, byly opětně zmobilizovány pro financování ekonomie. To je dialog, se kterým máme dnes denně co dočinění. Já si myslím, že bychom neměli jít příliš rychle. Co uděláme s těmi penězmi, které dostaneme z FTT? Existuje Tobinová daň, která by měla být využívána pro rozvoj. A k čemu se budou eh, tyto výtěžky z FTT eh, používat? Eh, k investicím na evropském měřítku či k jiným možnostem. Všechny varianty jsou zatím otevřeny. A já bych byla proto, abychom z těchto zdrojů financovali evropský rozpočet, ale asi to nebude tak jednoduché. Co se týče daně z CO2 nebo z ekologické daně, já jsem pro ní, protože máme určitý cenový mechanismus, který by nám měl umožnit docílit našich cílů ohledně snížení závislosti na energetických zdrojích. Ale když si položíme tu otázku eh, takto, tak nezaplníme zase eh, ten cíl, který spočívá ve spravedlivém přerozdělování zdrojů. Bylo by zapotřebí mít tady určitý pilíř, který jsem v té krizové zprávě nazvala takzvanou energetickou smyčkou. Protože já si myslím, že environmentální zdaňování, nebo ať už tomu říkáme, jak chceme, by mohla mít také úplně obrácený účinek eh, dopadu na lidi, kteří jsou nejchudší, protože například to ubytování a transporty, to jsou taková odvětví, která by nejvíce trpěla zvyšováním daní a jejich dopad na nízkopříjmové obyvatelstvo by bylo špatné. Já si myslím, že tento okamžik je okamžik, který by nám měl umožnit čerpat z těchto zdrojů. A sděluji a sdílím názor Filipa Lamberta, který se týkal zdanovacího základu společností výbor na, eh, komise na začátku svého mandátu eh, se snažil tento návrh opětně dát na stůl. O co se jedná? Eh, jedná se o to, abychom zdaňovali také úspory, Například určité trusty by měly podléhat tomuto zdaňování, což si myslím, že si určitě zaslouží toho, aby se tento, eh, toto téma dostalo na tento seznam. Děkuji. Dobře, na seznamu mám ještě několik řečníků. Udo, potom Leonardo a Antolin. Pokud se už tedy nikdo dále nechce vyjádřit k navrhovatelce, potom by nám mohl říct něco zástupce komise o posouzení dopadech. Já se mohu zaměřit pouze na několik málo bodů po té, co tu všechno zaznělo. Pokud jsou správné údaje, které znám, potom Evropská unie členských státech má celkem 20 až 30 daného HDP k dispozici a to je takový záchranný deštník pro banky, tedy ještě jednou 20 až 30 HDP ne e, rozpočtu daného státu a to jsou prostředky, které e, byly z části ještě z 16 vynaloženi, pokud jsou e, mé údaje správné, tedy 16 z HDP dané země. To je průměr. To je průměrné číslo Pane kolego Strejčku, vzhledem k tomuto číslu e, nejde o otázku, zda máme někoho potrestat. Otázka vlastně zní, jak dlouho chceme očekávat, že daňoví poplatníci budou financovat tuto krizi a kdo vlastně a to je tedy ta hlavní otázka, kdo bude financovat příští krizi, k níž určitě dojde. Pane kolego Strejčku, když společně půjdeme eh, za svými voliči do svého volebního ob vodu, tak eh, musíme vysvětlovat tuto otázku, když dnes ráno si koupíte croissant nebo skleničku čaje, šálek kávy, anebo když půjdete na oběd, proč platíte daň z obratu z toho, co konzumujete, tedy z té sklenky čaje nebo šálku kávy, proč z toho platíme daň z obratu, ale ti, kteří automatizovanými způsoby eh, vydělávají miliony eur eh, finančními transakcemi tím, že nakupují a prodávají a dostávají tak do eh, pohybu obrovského množství financí v Evropě. Proč ti neplatí žádnou dáně? Podívejme se do vašeho nebo mého volebního obodu a podívejme se, co říkají e, e, lidé. Je to spravedlivé platit tedy daně e, z toho, co konzumujeme, ale že se honí miliardy po celé země kouli, z toho se neplatí daně. Proto proto prostě e, e, vedeme e, tyto diskuzi. Máme mnoho dobrých témat, ty nám nescházejí, ale jedno dne budeme muset vést diskuzi na téma, kdo zaplatí tu příští krizi a kdo uhradí tu krizi, která ještě není úplně uhrazena. To zajímá lidi na tomto světě a zejména v Evropské unii. Kolega Lambert přišel s otázkou, Eh, musíme mít tu vedoucí pozici. Já se domnívám, že ano, ale kolego, mohu vám říci, jak se domnívám, že to skončí. Skončí to tak, že se ráda eh, vrátí z mezinárodních jednání, komise se vrátí z mezinárodních jednání a řeknou nám, že tam bylo špatné počasí, tedy špatná atmosféra, že se to, eh, na tom lidé nechtěli podílet a že je to extrémně špatná situace, nevíme dost dobře, co se má uskutečnit, že zadají vypracování ještě jedné eh, studie a tak dále a to bude tedy mnohem horší. Musím eh, vám říci, že už to nechci vést. Domnívám se, že tento výbor si váží své práce a má-li předstoupit před občany a informovat o své činnosti, měli bychom být schopni říci, a to my všichni, nejenom má politická skupina, ale všichni bychom měli být schopni říci, s tím už nejsme spokojeni a eh, ten mandát, který jsme dostali od voličů, vychází také z něčeho jiného. Ano, já jsem proto, aby Evropa ukázala, že má k dispozici techniky, inteligentní schopnosti zareagovat na situaci potřebujeme podporu všech politických skupin Evropského parlamentu. Spolupracujte na zprávě kolegyně Podimata protože je zajímavé vidět, koho to zajímá, kdo zájem neprojevuje. Spolupracujte konstruktivně a pomožte, eh, abychom byli v našem parlamentu úspěšní. Děkuji. Uh, Děkuji. Nyní Leonardo. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Myslím si, že postup paní kolegyně Podimaty pro naši diskuzi je velmi podnětný a vynikající. Spíš mám takovou politickou otázku a také navazuji na slova Uvo, Uda. 11. a 12. listopadu, pak, se dobře vzpomínám, začne zasedání G20 v Soulu a ptám se, s jakým mandátem tam přijedou evropské vlády a Evropská komise na toto jednání? A jak budou diskutovat o těchto tématech, jako například inovativní eh, financování a FTT? Já jsem zatím pochopil tu diskuzi tak, že situace se má tak, že co do FTT, tak všichni se skrývají za jakési alibi. Oni říkají, my souhlasíme, ale ostatní s tím nesouhlasí. A nebo půjde to buď globálně, anebo vůbec ne. A ptám se tedy, Může Evropský parlament a e, komise po diskuzi, kterou e, vedeme v tomto legislativní období, včetně toho, co nám předložila paní kolegyně Podimata. Můžeme tedy dát komisi a vládám mandát, aby Evropa se angažovala v soulu aby jsme dosáhli cíle inovativního financování, hlavně teda FTT. FTT by měla mít globální charakter. A potom ještě jeden aspekt, na který poukázal Udo a mně se zdá být také důležité. Všichni víme dobře, že finanční trhy reagují o hodně rychleji než my. A jakou odpověď můžeme my dát na takové jevy, které, jak víme, se dnes projevují hodně, jako například lightweight trading na finančních trzích. Myslím si, že eh, nejde o to trestat, ale jde o to, abychom se zamysleli nad inovativním financováním hlavně u FTT, a to z toho důvodu, aby trhy fungovaly lépe než zatím. Uh, thank you. And, uh, Antony. Děkuji, Antony. Muchas gracias, muy breve. Yo quiero felicitar también Velice vám děkuji, budu stručný. Dovolte, abych také poděkoval paní zpravodajce za její nesmírně oportunní zprávu a to ze zcela jasných důvodů. Ty důvody vyplývají z krize a na druhé straně z celkové hospodářské situace a také z nutnosti mít otevřené globální hospodářství. Teď k té krizi. Domnívám se, že to je prosté. Tato krize dokázala, že delší dobu byly zisky na jedné straně, ale náklady eh, nesou všichni občané. Tady je třeba zjednat nápravu. Reakce eh, více dozoru a zapotřebí je také eh, daňové opatření. V systému vznikají zisky, je to systém, který musí skýtat záruky, informovanost, ale kdo nese e, náklady? Rozhodně ne ten, kdo schrábne e, e, zisky. Na to musíme zareagovat. A tady nejde o, o řízení hospodářství je tu třeba mít jasná pravidla, ale to také znamená orgány dozoru a také takové pracovní nástroje. A my v Evropě zjišťujeme, že náklady na uh, Eh, sjednocení jsou eh, vysoké. Eh, otázky eura eurobondů. V každém případě to je trh, který nemůže dále existovat bez optimalizace daní. Domnívám se, že FTT je důležitá. A třetí téma, musíme být schopni Eh, do uh, přizpůsobit se důležitým změnám ve finanční oblasti. Finanční systém byl takovým pomocníkem eh, u reálných transakcí a ta fáze reálných transakcí byla definována a do jisté míry se osamostatnila. Vznikla celá řada virtuálních produktů, které by Nemuseli existovat a tomu čelíme jenom s obtížemi, ale musíme zaručit, aby náklady na financování tohoto hospodářství se opět nedotkly eh, nákladů práce. Potřebujeme tady eh, vyrovnání zájmů, optimalizaci daní, zejména v případě, kdy ten systém nefunguje, abychom mohli cíleně zapůsobit a to vyžaduje nové prostředí prostředky. Proto je e, otázka, která je dnes na pořadu dne nesmírně důležitá. Je to v důsledku krize, v důsledku hospodářské situace, hospodářského systému, v důsledku měnící se situace. Musíme být schopni reagovat na změny a e, ne e, dopouštět změny ve změnící se ekonomické situaci. Děkuji, jak jsem již řekla, zástupce komise, když jsme eh, v březnu schvalovali toto eh, usnesení, eh, ptali jsme se na posuzování dopadu. Můžete prosím aktualizovat poznatky, ale ne prosím příliš dlouho, protože bych chtěla umožnit paní Podimatě, aby zareagovala na tyto příspěvky. Velice děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte zdůraznit, že služby komise jsou velice aktivní, co se týče všech těchto oborů inovativního financování, všech těchto nástrojů a my velice pilně pracujeme. Chtěl bych také připomenout, že komise slíbila sdělení, které se má týkat na právě finančních služeb. Má to být na konci tohoto měsíce a komise v něm sdělí své stanovisko na toto téma. Velice děkuji a nyní paní zpravodajka Ani Podemata. Ano, děkuji. Chtěla bych poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Rozprava a návrhy byly velmi konstruktivní a je evidentní, že se jedná o otázku, na kterou existují různé náhlady, dokonce rozporuplné. Chtěla bych však vyslovit své přesvědčení, že máme společný základ, na kterém můžeme stavět. To jsem řekla hned v úvodu. A kolegové na to povětšině poukázali. Diskuze o nových inovativních finančních nástrojích je diskuze, kterou vedou všichni poslanci a uznávají jako takovou. A to hlavně v souvislosti s hospodářskou zprávou a v souvislosti s tím, jaká Účinná pravidla dohledu mají existovat nad finančním sektorem. Ještě dvě připomínky. Všichni víme, že pokaždé, když se diskutuje o zdaňování na evropské úrovni, tak eh, pokaždé slyšíme různé a odchylné názory. Vy, my hovoříme o uší hospodářsko-politické koordinaci a o hospodářské eh, politice eh, v ekonomické sféře. Ale mělo by to platit také pro daňové otázky. Podle mě tady existuje pořád určité vákuum, které musíme zaplnit. A všeobecně a pozvolna bychom i zde měli začít hovořit o harmonizaci, o harmonizaci eh, příjmů z evropských příjmů. a národní rozpočty se nachází skutečně pod určitým tlakem, všude se spoří a také vlastní eh, vybavenost Evropské unie kapitálem se snižuje. A když se hovoří o rozpočtu, tak eh, obvykle všichni potom žádají navýšení rozpočtu, ale zároveň existují velmi ambiciozní síly, jako například stanovené v strategii 2020. A potom máme další cíle, jako energetický balíček, klimatický balíček. To všechno musíme financovat. A evropské hospodářství musí být oživeno, musí vzniknout nové pracovní příležitosti, ale to všechno je spojeno s obrovským otazníkem, jak mají být uskutečněny všechny tyto ambiciozní cíle. A já si myslím, že právě inovativní finanční nástroje by tady tuto mezeru mohly pokrýt. Někteří kolegové říkají, že se nemá jednat pouze o zdanění finančního sektoru. My musíme hovořit také o eurobondech a to vše je důležité téma, kterým se musíme zabývat. A zároveň bychom měli hovořit o netradičních prostředcích. Netradiční prostředky to platí pro ty, kteří se myslí, že inovativní prostředky nesou sebou určitou zátěž. Ale chci říci, že musíme vytvořit určité předpoklady. A e, každý musí přispět e, svým dílem. Evropští občané a podniky ty nesou lvý podíl na daňové zátěži. Já nechci samozřejmě nikoho trestat, nechci trestat finanční sektor, to je mě nahony vzdáleno, ale musíme zohlednit, že v posledních desetiletích, a to je prokázáno studiemi v poslední, v poslední doby, se jasně ukazuje, že finanční transakce se mohutně zvyšovaly. Jejich objem se mohutně zvyšoval. A tento mohutný nárůst objemu finančních transakcí se vůbec neprojevil v rozvoji světového hospodářství. Já nechci zatěžovat ty, kteří tak jako tak trpí již pod daňovou zátěží, ale jednoduše se jedná o to, abychom oznali možnost dalších příjmů a my se snažíme tady tyto příjmu skutečně rovnoměrně rozložit. Thank you very much. Uh, Děkuji. Vedli jsme opravdu velice zajímavou diskuzi. Jsem ráda, že jsme na to měli čas. 9. listopadu eh, eh, se tím budeme zabývat, takže pozměňovací návrhy mají být předloženy do 12.11., abychom 30. listopadu o tom mohli jednat a eh, zvažovat to potom 24. ledna a hlasování ve výboru Ekon bude potom 25. první a bude to na pořadu jednání druhé únorové plenárky. A Jistě máte ještě velice mnoho nápadů, jak spolupracovat s paní navrhovatelkou. Děkuji vám a doufám, že se vidíme dnes odpoledne.